A navíc jsou přirozeně také kolegové, kteří mm, zvednou modrou kartu a zároveň se ukázejí o řečnickou dobu v rámci Catch the Eye. Tady oznamuji, že pokud někdo položí modrou kartu, už nedostane prostor v rámci Catch the Eye. Děkuji. A nyní má slovo pan Vandrej Skinsky. Milí kolegové, co se týče Polska a Maďarska, tady vlastně nejde o porušení svobody tisku a soudního systému, na rozdíl od Belgie, kde soudci rozhodují politicky. Jde spíše o to, že Polsko a Maďarsko chtějí být svrchované, chtějí si o svých záležitostech rozhodovat sami, neboť Evropská unie neposkytuje řešení ani pro krizi eura, ani pro migrační krizi. Spíše než solidaritu a spolupráci si evropské elity vybrali, že chtějí jít cestou superstátu a ten, kdo se nechce podrobit, tak je zničen. Takže má to být nějaká unie jakéhosi diktátu. Takto si to představují kolik zemí ještě bude muset být projít takovýmto postupem, než vyslechnete občany. Děkuji pan Lundgren na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Demokraté mají jiný názor, co se týče postupu podle článku 7 proti Maďarsku a Polsku a my se svého názoru držíme. V čem se odlišujeme? My pokládáme Maďarsko za suverénní demokratický stát, který je oprávněn rozhodovat o sobě v rámci svého eh, vlastního demokratického procesu. Zasahování EU a dalších zemí nám připadá historické a eh, přetažené. Eh, demokracie, lidská práva a nezávislost soudnictví v Maďarsku podle nás ohroženy nejsou. Demokratický, promiňte, maďarský lid sám si musí rozhodnout, jak chce jít dál a kdo má vést zemi. EU dělá všechno, co může, aby snižovala národní hrdost. Jde to dokonce tak dále, že zde ve sněmovně jsou zakázány národní symboly, například i ty vlaječky na stolech. To je naprosto nemožné. Já budu nadále hrdý na to, že jsem švéd, budu i nadále nosit národní symboly nezávisle na tom, co mě přikazuje EU. Vy tady e, zastupujete národní voliče a na to byste měli být hrdí a měli byste se také tak chovat. Děkuji. A není paní Fox na minutu a půl, prosím. Já bych chtěla vzdát hold anglickému filozofovi Rogeru Scrutenovi, který náhle zemřel tento týden. Před Vánoci dostal v Maďarsku řád za zásluhy, což je eh, hodnocení jeho příspěvku k svobození východoevropských zemí. Eh, boj za svobodu eh, v Maďarsku a Polsku znamenalo osvobození od sovětské nadvlády. Nyní tedy se tento článek 7 používá proti eh, Maďarsku, eh, které přitom přijalo demokratická suverénní rozhodnutí. A nyní je to EU, nikoli Sovětský svaz, eh, který se snaží vlastně šikanovat země. Já osobně bych eh, nehlasovala pro eh, Orbána, ale respektuji maďarskou demokracii. Mně záleží na svobodě projevu, eh, ale na rozdíl od některých pokrytů v EU, kteří jak si potlačují myšlenky, které označují za nenavisné, já respektuji názory jiných voličů, i když s nimi třeba nesouhlasím je třeba eh, skutečně hájit rozmanitost, ale vy pak eh, mm, potlačujete odlišné názory, potlačujete svobodnou volbu někoho jiného a eh, pořádáte ho na čarodějnice proti těm, kteří mají jiný názor. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Rangel za má slovo. Děkuji, pane předsedo na radě a na komisi, eh, respektive zda mě nedala komisi. Připomínám zásadní věc. Evropská unie je demokratická. To jsou demokracie, které respektují hodnoty a základní práva, také zásadu právního státu. A proto je zásadní, aby vždy, když dojde k nějakému pochybení, porušení těchto zásad právního státu a respektování pilířů naší demokracie, vždy k něčemu takovému dojde, je třeba, abychom měli mechanismus, který prostě ohodnotí stav, eh, zda ten či onen čenský stát eh, dodržuje ty zásady či ne. Ano, byly problémy s Maďarskem a Polskem, taky s Maltou. A také je pravda, že článek 7 E, není používám tak, jak by se mělo, proto je zásadní, abychom v rámci této debaty byli schopni hájit mechanismus, který by právě mohl kontrolovat a zjišťovat, zda členské státy dodrží, a to všechny členské státy, dodrží zásady právního státu a lidská práva. A to by bylo, myslím, velice vhodné. A já doufám, že maďarská a polská vláda e, udělá pozitivní kroky a dá nějaké signály v tom smyslu, že už nebude třeba dále proti ním mít spuštěn článek 7. Děkuji nyní pan Molnár. Děkuji. Vážení poslanci, poslankyně, pokud jste natolik naivní, že jste si mysleli, že zpráva z Argentiny zastaví Viktora Orbána, tak můžeme si dnes říci, že jste se spletli. Uh, k čemu došlo? Orbánův režim nadále e, tlačí, e, omezují svobody e, akademické, svobody vědců. Orbán zlikvidoval nezávislá divadla a lidi věrné straně jmenuje do čela nejrůznějších institucí a nyní se snaží eh, centralizovat evropské prostředky a eh, tedy eh, vzít je místním, místním orgánům. Pan Mesároš byl dříve č... neznámý člověk, nyní má velkou moc. Orbán prostě využívá evropské prostředky eh, k financování své kampaně právě proti evropským hodnotám. A opravdu to by nemělo být lhostejné nikomu. Viktor Orbán sám od sebe se nezastaví eh, pořád tedy říkáme, jak nás to znepokojuje, jak nás to mrzí, píšeme stále další zprávy, ale Orbán nerozumí tomuto jazyku. On je skutečný východní despota a rozum, bude rozumět jenom, když ho někdo plácne přes ruce a řekne mu, e, není možné utrácet e, peníze maďarských občanů, jako kdyby to byly vaše vlastní peníze. Orbán musí být potrestán, to je jediná cesta, jak hájit maďarský lid a je to v zájmu Maďarů, Maďarska i Evropské unie. Děkuji a nyní pan e, Franc má slovo.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 Děkuji, pane předsedo. Eh, lidé s takovýmto pozadím v Maďarsku eh, jsou masivním způsobem eh, vystaveni diskriminaci. Děti z romských rodin se učí v separátních třídách. Děti po skončení školní docházky sotva umí číst a psát a tím vlastně jsou upírány jakékoliv možnosti na vzdělávání. Teprve minulý týden jeden soud v Debrecinu ehm, ehm, platil tuto kompenzaci rodinám za institucionální segregaci svých dětí. Bylo jim to přislíbeno právě způsobem. Ehm, je to eh, důkaz institucionálního rasismu v Maďarsku, eh, za který nese zodpovědnost Orbán. Ale jak reaguje pan Orbán? Místo, aby ochraňoval děti, eh, tak posiluje jejich vyčlenování. Ehm, Judikaturu spochybňuje a vlastně šíří nový rasismus a anticiganismus. Ehm, pane Orbáne, přestaňte bojovat proti menšinám a štát proti nim. A vy, milá Eh, vy konečně začněte být věrohodná a eh, eh, vyřaďte Fidesz Orbána ze své frakce. A šéfové státu by měli využít článku 7 tak, aby bylo možné ukázat panu Orbánovi, kam patří. Mr. Franz, you have a blue card from Miss... Máte modrou kartu a jsou tady ještě další žádosti, ale až po paní Roka. Přijmete, prosím. Paní Roka? Máte slovo na 30 vteřin. Děkuji eh, panu kolegovi za to, že přijal tuto modrou kartu. Eh, víte, že velmi úzce spolupracujeme v otázce Romů. A proto bych se ráda eh, zeptala Romeo, jestli mi můžete říci nějakou jinou zemi, která udělala více pro evropské Romy než Maďarsko. Můžete jmenovat další jinou zemi, která udělala více pro evropské Romy, než učinilo Maďarsko. Prosím, děkuji. Milá Livie, to je nesprávná otázka. Já bych si přál, aby, ne, aby to, co říkáte vy, aby to byla pravda, aby to tak bylo, ale my máme důkazy a fakta. Právě před několika dny vyšel tento rozsudek soudu, který jasně ukázal eh, tuto věc. To nemůžeš popřít, to je přeci pravda. Měli bychom mluvit o faktech a důkazech a o tom, jak tu eh, situaci budeme moci pozměnit ve prospěch těchto lidí. no To přece my oba děláme. Pokoušíme se o to, ale nemůžeme to zakládat na eh, lžích nebo nějakých šílených eh, legendách. Musíme vzít do ruky důkazy, tak, abychom se pak pokusili to zpracovat a změnit situaci. To je přeci přístup, který volíme. Děkuji. Pan Zamacký má slovo na minutu. Vážení kolegové, postup proti Polsku a Maďarsku eh, eh, vlastně je něco jako jiná čarodějnice. Proč? Protože eh, polští a maďarští voliči si zvolili svobodně ze vlastní vlády a demokratickým způsobem. Ti, kteří mm, dávají přednost symbolům komunismu před národními zájmy, ti těm eh, se líbí to, co se říká o migrantech, o vnějších hranicích. Nelíbí se vám jejich přístup, ale chováte se jako bolševičtí diktátoři. Popíráte polské a maďarské občany, eh, jejich právu rozhodnout si svobodně o svém osudu. Mnoho Perry se snažilo potlačit národní identitu eh, svých lidí, ale selhali a vy selžete také. Děkuji. Eh, modrá kartička, paní Barley, přijmete? Barley, you have the floor. Paní Máry, máte slovo. Souhlasíte se, se mnou, že je to spíše autokratický, autoritářský diktátoři, eh, kteří se snaží eh, všechny instituce eh, v jedné zemi dostat pod svou kontrolu. Není tu nikdo, kdo by zastával jiné stanovisko než vy. A souhlasíte s tím, že to je přesně to, co se v Maďarsku děje? 30 Prosím, máte 30 vteřin na odpověď, pane Džambasky. Uh to, co popisujete, k tomu nedošlo v Polsku a Maďarsku. Poláci a Maďaři si zvolili své vlády. To, co popisujete, to se děje tady. Když s námi nesouhlasíte, tak eh, prostě eh, eh, nebo s vámi nesouhlasíme, tak nás nenecháte mluvit. To je totalitní přístup, to je potlačování svobody slova, to je nová levicová totalita. To logo je lepto, Děkuji vám. Nyní pan Bellamy má slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, všichni se shodneme na tom, že obhajoba právního státu je zcela zásadní, ale o co tady jde? O co jde v Maďarsku? Jsou volby svobodné? Ano jsou tam opoziční strany, politická pluralita. Ano, má eh, tisk právo kritikovat vládu. Pokud vím, tak zatím nedošlo v Maďarsku k vraždě novinářů a někteří před několika týdny tady neměli stejnou energii, když jsme hájili právní stát. Byla vláda legitimně zvolena? Ano. A teď tedy eh, můžeme takto pokračovat. Můžeme eh, takto lacině útočit na volbu maďarských voličů. Můžeme nesouhlasit s Orbánovou politikou, to je legitimní, ale nemáme právo politické neschody měnit v kritiku právního státu, aniž bychom si eh, jasně vyjasnili, jak má vypadat obhajoba těchto základních principů v EU. Mr. Bellamy. Pane Bellamy. Mr. Bellamy, you... Pane Bellamy, je tady na vás eh, otázka, modrá karta eh, od paní Tun z vaší politické skupiny. Přijímáte tuto otázku? Ano. Paní Tun, máte 30 vteřin. Děkuji, eh, pane kolego z mé vlastní politické skupiny. Já bych se chtěla zeptat, zda ty volby jsou skutečně svobodné, když nejsou svobodné sdělovací prostředky. Druhá otázka je skutečně nutné dojít až k vraždě novináře, abychom prokázali, že v té zemi není svoboda sdělovacích prostředků. A za třetí, vláda, i když je zvolena většinou voličů, znamená to, že potom může jednat protiprávně, protidemokraticky, eh, že může jednat proti eh, soudnímu systému, proti eh, svobodě sdělovacích prostředků a tak dále. Děkuji. To je zajímavá otázka takže máte 30 vteřin, abyste odpověděl. Děkuji vám, pane předsedající. Paní kolegyně, tři odpovědi. Za prvé, e, jsou sdělovací prostředky, které kritizují maďarskou vládu. Ta, ty sdělovací prostředky existují, lidé je poslouchají, lidé je čtou. Druhá otázka. Ano, když je zavražděn novinář, tak to znamená, že už se děje něco dramatického, ale proti Maltě nebylo zahájeno řízení podle článku 7 a je to problematické. A třetí poznámka. Vy jste mě uh, urazila, uh, e, tí, hovořila jste o ostudě. Uh, musím říci, že ti, kteří dnes organizují toto rozpolcení mezi evropskými národy ve jménu principu, již se dovolávají, přestože je zrazují právě těmito řízeními, uh, tak ano, to skutečně by mělo být ostudné předseda, pane Belami, podle pravidel máte 30 vteřin na odpověď otázky na otázku paní Tun a nemáte reagovat na jiné kolegy, kteří nepoložili otázku. Takže prosím, dodržujte tato pravidla a respektujte předsedajícího. A nyní paní Sipel. Děkuji mnohokrát. A opětovně Maďarsko. Opozice kritizuje zástupci kultury také a je to, stále je to, se nic neděje i nadále ve Maďarsku. Vládne jedna strana, jedno mínění. V chce vláda spolu rozhodovat, kolik peněz dostanou eh, místní divadla a jak budou určováni intendanti. Nová Národní kulturní rada bude odpovědná za strategické řízení kulturního odvětví. Nesmíme být naivní. Politická kultura kulturních institucí hraničí s cenzurou odlišné názory již nenaleznou žádnou platformu. To je vlastně vymývání mozku v takovém tom šetrném pracím modu, abych to tak řekla. A navzory tomu žádná jasná reakce ze strany komise a rady. Stále nový antidemokratický vývoj v Maďarsku. To je skandál, který naši občané právem již nechtějí akceptovat a proto je na čase, abychom vyvodili jasné důsledky. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní na jednu minutu paní Scott Kato, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Zbližování mezi novou vládou Británie a prezidentem Orbánem by opravdu mělo být alarmem pro všechny demokraty. Je tady eh, tedy konzervativní snaha volající po zvláštních vztazích mezi Londýnem a Budapeští a potom Orbán označí Johnsona za jednoho z nejodvážnějších evropských politiků. Vláda, která je proti jakémukoliv parlamentnímu dohledu nad jednání od našimi budoucími vztahy, mezi s EU. E, e Znamená to, že se Británie blíží maďarskému modelu. Od roku 2010 Orban útočí na svobodu sdělovacích prostředků, e, omezuje novináře. Johnson vyhražuje odebráním licencí BBC a dalším prostředkům, které kritizují vládu. A tato politizace médií v Británii dříve neprobíhala. Orbán podporuje Brexit, protože to je směřování k autoritativní vládě vládě Johnsonovi Toryové eh, vlastně téměř eh, roz, rozvinuli červený koberec pro Orbána a to je velice znepokojivé nejen pro Spojené království, ale i pro celou EU. Děkuji a nyní pan Lenars. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že Toto není jakákoliv združení, které by se zakládalo na zájmech a na hodnotách. Demokracie, právní stát, respektování lidských práv, toto je část práv, které sdílíme všichni. Je to zásadní prvek naší společnosti a proto musíme i nadále být odhodlaní v obraně těchto principů ve všech zemích EU. V květnu náš parlament si schválil zprávu, kde jasně říkáme, že se nám nelíbí mm, ten směr, ten tendence, kterou nabralo Maďarsko a situace se nezlepšila od té doby a proto zde opětovně hovoříme o potřebě změn. Ty změny musí nastat na radě. To je takový apel, který tady vysílám na šéfy vlád a států, bylo by vhodné, aby právní stát a demokracie nebyly pouze témata pro volební kampaň a smyslem vyprázdněná slova. Děkuji nyní paní Irčir. A ještě tady máme žádost o modrou kartu. Jedron. Yes. Do you accept it? Yes. Please. Přijímáte, ano, prosím, 30 vteřin. Já... Eh, mm, No, nepopírám to, co řekl kolega, ale pro mě z toho vyplývá dilema. Já to zcela přesně nechápu. Jednak hovoříte jménem své politické skupiny, říkáte, že je třeba chránit evropské hodnoty, že spolu musíme hovořit a že mm, třeba se takto chovat. A pak tady máme eh, maďarské kolegy, kteří přesně tyto hodnoty spochybňují. Diskutujete o tom mezi sebou na frakci a máte jasné postoje, kde vlastně stojíte? Ano, odpověď. Ano. Můžete si vyřešit vlastní dilema. Toto můžete vyřešit sami. My tady diskutujeme v naší skupině, diskutujeme to v naší mm, mm, lidské rodině a budeme o tom diskutovat i do budoucna. A to je vše, co vám mohu k tomuto říci. Vy se staráte o svoji skupinu, eh, se, budete mít si s mladskými kolegy a my se to budeme diskutovat v naší skupině. Προχωρούμε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το λόγο έχει η κυρία... Tak a teď paní Enčer má slovo na minutu a půl. Eh, pan prezident ehm, Orbán Pokračuje dál, útočí na demokracii, právní stát a základní práva eh, v Maďarsku. A Evropské unii se nepodařilo eh, posunout tuto otázku kopředu. Situace v zemi se drasticky zhoršila pokud to by existovala cena eh, evropská kreativitu, tak by vláda Fidesz v Maďarsku a přátel hm, eh, strany PIS v Polsku si zvážila, že vyhraje tuto cenu za kreativní metody. Hm, eh, hm, jak neustále porušovat základní hodnoty Evropské unie. Je zcela jasné, že článek 7 se dostal do slepé uličky a proto musíme Ehm, přijít s novým evropským mechanismem eh, pro demokracii, právní stát. Toto musí být zavedeno s ehm, ruku v ruce s tím, ale musíme pokračovat a musíme přijít s jasnými sankčními návrhy. Eh, pokud členské státy se budou zdráhat obhajovat ehm, základní hodnoty EU po článku 7, tak by tyto země neměly mít přístupy k čím finančním prostředkům. Naši občané v budoucnu toto nebudou akceptovat, že se zneužívají prostředky EU a že se používají eh, k tomu, aby byly útočeno naše společné hodnoty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 Právní eh, stát, to je základní pilíř naší společnosti. Ovšem spíš způsob, jakým se stávají tyto věci sociálními normami a způsob, jak to může být monitorováno, to je předmětem veřejné diskuse. Můžeme si takto vyměňovat názory, ale to eh, tak není. To, co parlament dělá, eh, je, že čas od času mluví o postupu vůči Maďarsku proti podle článku 7. Jsou to prohlášení, která nejsou převedena do pravidel. Teď záleží na radě, aby toto ukončila. Nemůžeme se zkoušet překrývat funkce těchto dvou eh, institucí. Neměli bychom dovolit, abychom formulovali eh, ambiciozní cíle, které jdou za hranice těchto smluv. Text hovoří eh, o tom, že se podkopávají společné evropské hodnoty, že se podkopává mm, důvěra v Evropskou unii. Tento postup byl iniciován zatím vůči dvěma zemím ve východní a střední Evropě. Předstíráme, že všechny ostatní členské státy si vedou velice dobře. Obávám se, že v střední a východní Evropě mm, existují dvojí standardy, které podkopávají důvěru občanů v Evropskou unii. A e, tady bychom proti tomu měli něco udělat. Vážení kolegové, děkuji. Paní Piri, Děkuji vám, pane předsedající. Téměř před rokem a půl Evropský parlament požádal členské státy, aby zahájili řízení podle článku 7 podle, proti maďarské vládě. A jediné, co jsme zaznamenali od té doby, je rok a půl váhání na radě, které, kde si prostě přehazují jednotlivá předsednictví tu horkou bramboru. Premiér Orbán neváhal. On nadále podkopává nezávislost soudnictví, likviduje pluralitu sdělovacích prostředků a vyvolává xenofobii. My v EU ho tak necháváme činit. Rada nadále blokuje postup podle článku 7 a naléhavě vyzývám chorvatské předsednictví, aby opravdu bralo vážně toto řízení podle článku 7 a učinilo z toho svou prioritu. Kolegové, říkám si, zda eh, delegace Fidesz bude na příští plenárce sedět tamhle vpravo nahoře, kam patří. je třeba říci, že my stojíme za maďarským národem. Děkuji a nyní pan, paní Hidvégy na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Děkuji za možnost vystoupit. Podívejme se eh, na to, proč bylo vykonstruováno toto řízení proti Maďarsku a Polsku. Došlo k tomu proto, že levicové politické frakce trvaly na tom, aby se debatovalo o Maďarsku e, a Polsku. Byla to podmínka pro to, aby probíhala diskuse o Maltě. A to je opravdu ostudný přístup e, e, tak to, to vyžadovat. Všechno to, co je přičítáno k tíži Maďarsku, Eh, eh, neplatí, protože máme svobodu projevu, máme svobodné sdělovací prostředky, eh, máme velice rozmanité sdělovací prostředky. Maďarsko diskutuje s levicovými silami v Evropě. Chceme hájit naši kulturu, suverenitu ale levice zneužívá koncept právního státu, aby politicky eh, trestala Maďarsko a Polsko takovýmito vykonstruovanými řízeními. Je tady modrá karta od paní Ček, přijímáte ji? Prosím, máte slovo eh, na 30 vteřin. Děkuji. To je opravdu vzácný okamžik, že politik ze strany Fidesz eh, vystoupí v rozpravě. To v Maďarsku se nestalo od té doby, co jste ve vládě. Já mám jednoduchý dotaz. Když podle Orbána a Fideše je všechno v pořádku, pokud jde o právní stát, tak proč jste tak rozhodně eh, proti navázání evropských prostředků na záruky právního státu? Nemáte pocit, že to je vlastně přiznání viny samo o sobě? Máte 30 vteřin na odpověď. Ano, o tom tady právě mluvíme, že levicové síly zneužívají ten koncept právního státu a dělají z toho politickou zbraně, protože nechtějí přijmout jakýkoliv jiný politický názor. Vy jste ti, kteří jsou nepřátelé tolerance a demokracie. My tedy můžeme hovořit pouze o právním státu, když stejná pravidla budou platit pro všechny za stejných podmínek, budou tady stejná řízení, stejné postupy a tak tomu není. Vy tento koncept zneužíváte k politickému honu na čar- čarodějnici. Nyní má slovo Rafael Glixman. Eh, pane předsedo, milí kolegové, více než rok a půl, před rokem a půl parlament tady odhlasoval spuštění článku 4 od té doby. Maďarská a polská vláda i nadále porušují zásady právního státu. A rada již tedy zorganizovala slyšení, vyžádala si objasnění, eh, a, ale nic se nestalo, vůbec nic se nestalo. A i nadále jsou vyplacovány evropské fondy panu Orbánovi a může si je dávat do svých podvodných projektů. Tak to jsou naše peníze, které vlastně se používají proto, aby se pošlapávaly naše zásady. A my bychom měli použít tu rozpočtovou páku, ale neděláme to. Měli bychom podmínit přístup k evropským penězům tím, že ten stát bude plně respektovat demokracii, bude respektovat nevládní organizace. Je třeba, aby se nevládní organizace, občané, studenti, všichni, aby se zmobilizovali a hájili demokracii. Oni to udělali, co děláme my, my je necháme samotné v jejich boji. Takže eh, Orbán a jeho přátelé jsou s tím potěšeni. Toto není boj za nějakou politickou skupinu. Toto je boj za evropskou demokracii. Děkuji. A nyní pan Hansen. Děkuji, pane předsedo. Právní stát eh, implikuje v sobě, že právo vždy má přednost před politickou mocí ve státu. To je jeden z základních pilířů fungování naší demokracie a společenství hodnotu, které představuje Evropská unie. Vlády prostě musí toto dodržovat. A dokonce generální advokát ESD tam vlastně to ještě podpořil, eh, co se týče těch obvinění vůči tomu Maďarsku. A tam jde právě o to financování nevládních organizací, což je v rozporu se zásadou z volného pohybu kapitálu. Je to proti respektování sektorálního života a je to také proti svobodě združování. Tento proces tedy eh, tady vidíme, že oni vlastně vůbec nepokročili, je to nepřijatelné. Hájení právního státu musí mít vždy jeden jediný směr ve všech členských státech a musí to být naprosto nezávislé o tom, kde je právě u moci z politického hlediska. Já jako skutečný křesťanský demokrat přicházím s tímto poselstvím a myslím, že by ho měli hájit všichni. Děkuji, pane předsedo. Paní Folat má minutu. Máte slovo. Bez skutečnosti je otřesné, eh, že eh, vzhledem k zprávě Argentiny z roku 2018 tady v Evropském parlamentu nebyla vyvolána žádná přiměřená reakce eh, strany Maďarska nebo ze strany Rady. Nejbrž maďarská vláda i nadále eh, veřejně porušuje eh, právo a stále více se stává takovou fiktivní demokracií s omezenou svobodou projevu bez nezávislého soudnictví. Univerzita je vyhnána a nevládní organizace jsou šikanovány. A rada? Rada jim přihlíží vývoj v Maďarsku a Polsku. Sledovat toto jen mlčky eh, neznamená nic méně, než eh, vzdát náš společný evropský projekt. Jako eh, frakce SD proto vyžadujeme, aby Rada a Komise nejenom zohlednila článek 7 a aby postupovala nezbytně seriózně, ale aby také byly schváleny zákony, pomocí kterých budou finanční prostředky vázány na dodržování právního státu. Děkuji. Děkuji. A tím jsme um, uzavřeli seznam eh, zapsaných i řečníků. Přecházíme k postupu Catch the Eye. A jeden z kolegů eh, se přihlásil do Catch the Eye, už využil modré karty, takže teď máme jenom čtyři příspěvky. Paní Julia má slovo na minutu. Eh, vážení kolegové, rozdělení úkolů mezi institucemi je jasné. Vy se, e, e, máme tady dráv, e, návrh usnesení, která byla předložena liberální levicí, obsahuje dva prvky. Jedno je, Evropský parlament by měl být formálně přítomen, jak rada, tak stanovisko právních služeb. Mimochodem to bylo utajováno a to vlastně porušuje unijní právo. dalším rozpor spočívá v tom, že postup podle článku 7 by měl být rozšířen na oblasti, které nebyly eh, eh, obsaženy v zprávě z Argentiny. Eh, proto bych se ráda zeptala, jak chcete poučovat Maďarsko o principech spojených s právním státem. Paní komisařko, myslím si, že by bylo nedobré, kdyby komise tomuto přihlížela. Neměli bychom směšovat právní otázky a politiku a měli bychom využívat vlastních zdrojů. Pokud někdo jiný bude iniciovat prošetření právního státu, státu. Eh, tedy chtěla bych požádat chorvatské předsednictví, aby tuto věc uzavřelo co nejdříve. Děkuji. Pan López Aguilar, děkuji, pane předsedající. Před deseti lety Viktor Orbán přišel do maďarské vlády s velkou eh, většinou, kterou mu dali voliči, ale od té doby se situace zhoršuje eh, a je to už takové chronické, stále eh, se vrací otázka Maďarska na plénu Evropského parlamentu. Já jsem dříve před, předsedal nebo ještě jsem nepředsedal výboru Libe, ale byl jsem členem delegace, která zkoumala eh, Orbánova opatření na akademické svobody, ochranu menšin a podobně. Mm, jednalo se o takovou eh, zároveň ofenzívu vůči solidaritě členských států v případě migrační vlny a neustále se dovolával své většiny. Musím říci, že nikdy neplatilo, že demokracie rovná se většinová vláda. Když zvítězíte ve volbách, to neznamená, že se můžete odchylovat od evropských principů a hodnot. Demokracie znamená i ochranu menšin a sledování dodržování pravidla hry. Takže samozřejmě komise má podporu Evropského parlamentu tu v tomto řízení, které inicioval parlament, ale i k vyvození všech důsledků a k navázání na přístup k evropským fondům. E, to musí souviset skutečně s dodržováním principů právního státu a základních práv. Děkuji vám. E, nyní paní Tomašič. Děkuji vám, pane e, předsedající. Evropská unie nebude mít budoucnost, pokud nebude uznávat suverenitu každého členského státu. Každý členský stát může vést politiku v oblasti, které nespadají do výlučných pravomocí unie. Žádný eh, státník nemůže ohrožovat národní suverenitu jenom eh, proto, aby se zalíbil Bruselu. Je třeba respektovat postupy některých zemí a pochopit, že také někdy existují eh, eh, odlišné výklady. Eh, pokud jde o dodržování principu právního státu nebo evropských norm. Mnohé státy již porušily evropské normy, ale nikdo nebyl tak stigmatizován jako nyní Maďarsko a Polsko a já si tady kladu otázku, proč tomu tak je. Děkuji a nyní má slovo pan Zver na jednu minutu. Hvala za besedo, spoštovani. Děkuji mnohokrát eh, za slovo. Eh, my, kteří už jsme tady eh, řadu let, tak sledujeme pogromy, které jsou pořádány na Maďarsko. Je třeba říci, že pan Orbán vždy zodpovídal za své eh, skutky a eh, Evropané se nad tím kladou otázky, ale já nesouhlasím s tímto usnesením. Myslím si, že eh, ne, v Maďarsku nejsou žádná privilegia, je tam lepší svoboda sdělovacích prostředků než v jiných členských státech a skutečností je, že Maďarsko má poměrně dobrou pozici v této oblasti. Některé státy Unie eh, provádějí eh, praní špinavých peněz, vraždí novináře a umlčují politickou opozici. Nicméně evropské instituce s tím nic nedělají a tady se opravdu měří dvojím metrem a to je nepřípustné. Děkuji, tím jsme skončili eh, s postupem Catch the Eye a nyní za komisi má slovo pan Reinders. Uh, Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych se vrátit k určitým otázkám, které byly nadneseny během této diskuse pozitivním duchu. Dovolte mi, abych připomněl, že maďarská vláda se rozhodla nesledovat kontroverzní reformu. Šlo o separátní administrativní systém, ovšem byla schválena nová legislativa a to v prosinci byly zavedeny strukturální změny v fungování soudního systému. A zvláště se to vztahuje k jmenování soudů, nejvyššího eh, soudu, soudců nejvyššího soudu. Zavádí se tady nové možnosti pro to, aby veřejná zpráva mohla napadnout konečné rozsudky eh, před eh, ústavním soudem. A eh, pak mohou být reorganizovány jednotlivé případy. Analyzujeme tuto legislativu novou v této fázi a mohu jenom vyjádřit politování, že takováto reforma byla provedena bez toho, aniž by byla konzultována Venácká komise a bez veřejných konzultací. Ehm, chci poznamenat, že nová legislativa ehm, nemá v úmyslu eh, věnovat se stávajícím obavám a otázkám, které se týkají stále nových výzev mm, eh, souvisejících s nezávislým eh, soudním, soudnictvím. Ehm, jde tady o rovnováhu mm, správních mm, orgánů a soudních orgánů. Tyto výzvy vedly k tomu, že Rada přijala konkrétní doporučení o soudní nezávislosti, to, co bylo zmíněno panem Eh, předsedou. Skutečnost, eh, že předseda tohoto správního úřadu eh, podal, rezignoval v listopadu a stal se členem ústavního soudu, neřeší strukturální otázky, které se vztahují k možnostem svévolných rozhodování v řízení celého soudního systému. Ale hm, pak je tu další otázka, kterou analyzuje komise. Ta se vztahuje hm, k rozsudku nejvyššího soudu z 10. září 2019. Zde se prohlašují eh, eh, rozhodnutí soudce okresního soudu. Eh, jde o předbě- vydání předběžného opatření dopady tohoto opatření znamenají možná disciplinární opatření a je zapotřebí je obezřetně proskoumat, protože samotné fungování evropského právního systému vyžaduje, aby národní soudy měly neomezený přístup k Evropskému soudnímu dvoru. Eh, slyšel jsem už hodně příspěvků a poznámek eh, o diskriminaci Romů směrnice o svých záležitostech. Eh, tady se hovoří o diskriminaci na základě rasy. Evropská komise iniciovala postup pro porušování závazků vůči Maďarsku. Segregace Romů v mainstreamovém vzdělání je přesně sledována učiní se kroky. Maďarsko chce eh, zjednat nápravu v této situaci. Komise Eh, má nulovou toleranci eh, eh, vůči podvodům na evropském rozpočtu. Je to stejná úroveň pro všechny členské státy, které jsou zodpovědné za zprávu tří čtvrtin rozpočtu. Komise ve svých hm, auditem koná, když jsou tady důvody a činí konkrétní opatření, tak, aby byl ochráněn evropský rozpočet. Hm, úřad pro boj proti korupci hraje klíčovou roli v tomto smyslu. A víte, že komise navrhuje mm, nařízení o ochraně evropského rozpočtu v případech mm, různých nedostatků, které se e, týkají e, fungování právního státu v členských státech. E, je úkolem ochraňovat evropský rozpočet a zajistit zdravé, zdravý systém financování. Argumentace je prostá. Aby bylo možné kontrolovat užívání evropských prostředků a ochránit mm, finanční zájmy EU proti korupci a podvodům, každý členský stát Eh, musí mít nezávislý systém soudnictví, eh, účinné eh, prošetření situace a služby a úřady pro stíhání. A také to musí být veřejné úřady, které realizují tento rozpočet. Pokud toto funguje, pak, pokud se vyskytnou nějaké nedostatky právního státu, které by mohly, které by mohly ohrozit finanční zájmy Evropské unie, Evropská unie by pak mohla pozastavit nebo omezit přístup k finančním prostředkům EU a to proporčním způsobem. E, tento návrh se teď prošetřuje Evropským parlamentem a e, radou. A pokud toto e, bude schváleno, tak by to mohlo být významným příspěvkem k ochraně evropského rozpočtu. Slyšel jsem výzvy po ustanovení nového mechanismu právního státu. Mohu vás ujistit, že komise pracuje na obsáhlém mechanismu zachování evropského právního státu. Ehm, bude to pokrývat všechny členské eh, státy a poskytne to jakousi syntézu eh, důležitého vývoje, který se vztahuje k nejrůznějším eh, prvkům právního státu, včetně například systémových problémů, mm, schvalování zákonů, nedostatek soudní ochrany ze strany nezávislých a soudů, dále možnost bojovat proti korupci a také otázky vztahující se k mediálním, pluralismu. My bychom měli identifikovat um, dostatky a otázky právního státu. E, závěrem chci vyjádřit politování nad tím, že nemohu e, teď podat zprávu o vylepšení situace v Maďarsku od chvíle, kdy byly předloženy návrhy Evropského parlamentu. Mm, doufám, že dnešní diskuse mm, napomůže maďarským úřadům dále zvážit obavy, které byly vyjádřeny. Komise Mm, je připravena angažovat se a spolupracovat s maďarskými úřady eh, v vyřešení těchto otázek. Děkuji. Děkuji vám. Pane komisaři a za radu nyní vystoupí paní Brňac. Vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěla bych vás ještě jednou ujistit, že předsednictví a rada jako celek překládají velký význam dodržování právního státu a ochraně základních práv. Je to společná odpovědnost evropských institucí a členských států eh, chránit a podporovat naše společné hodnoty. Předsednictví bude věnovat zvláštní pozornost názorům, které dnes zde v rozpravě zazněly. Jak eh, poznamenal eh, Pravodaj finské předsednictví pravidelně informovalo parlament o průběhu řízení podle článku 7 pro Maďarsko. Chci eh, zopakovat, že my v tomto hodláme pokračovat. Také naše předsednictví bude rovněž informovat radu o kontaktech s Evropským parlamentem. Děkuji ještě jednou. Děkuji vám. Obdrželi jsme návrh usnesení k tomuto tématu. k eh, Maďarsku a tím tedy končí tento bod a bude se o něm hlasovat zítra. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání prohlášení Rady a komise na téma probíhající slyšení podle článku 7 odstavec 1 smlouvy o EU týkající se Polska. Za radu má slovo paní Brňac. Thank you. Děkuji, vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Jak už zaznělo v předchozí rozpravě, stále musíme zdůrazňovat eh, význam tohoto tématu. Je tady opravdu eh, právní stát, který se hrává zásadní úlohu v naší společnosti. Strategická agenda EU 19 až 24 připomíná, že právní stát je klíčovou zárukou toho, že naše společné hodnoty budou chráněny a že budou dodržovány. Pokud jde o článek 7, odstavec 1, řízení týkající se Polska, které zahájila komise, proběhla tři slíšení v červnu, září a prosinci 2018 a také na Radě pro obecné záležitosti. Následně Rada byla pravidelně informována informována o vývoji v Polsku. Během roku 2019 proběhly relevantní aktualizace situace. Diskutovalo se o tom na Radě pro obecné záležitosti v únoru, dubnu, červenci, eh, září a prosinci. Chorvatské předsednictví zajistí, že Rada pro obecné záležitosti nadále bude řešit vysoce důležitou otázku Zároveň doufáme, že probíhající dialog na politické úrovni mezi komisí a Polskem přinese své ovoce. Dnes si pečlivě poznamenáme eh, to, co řekne komise i jak, eh, jaký, eh, jaké bude mít vyústění vaše rozprava. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní paní Jurová za komisi. Děkuji vám, pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Chci poděkovat parlamentu za to, že na program zařadila, zařadila situaci právního státu v Polsku. Je třeba, aby všechny evropské instituce přispívaly svou příslušnou úlohou k dodržování právního státu v EU. Jsem si vědoma, že parlament sledoval situaci v Polsku velice pečlivě a také jste dostávali aktuální informace od komise. V prosinci komisař Reinders informoval o situaci výbor Libe. Dnes se vystoupení komise zaměří na poslední vývoj. Na úvod se chci zmínit o vývoji u Soudního dvora EU. 5. listopadu 2019 Soudní dvůr plně podpořil postoj komise a rozhodl, že tím, že se sníží věk odchodu do důchodu u běžných soudců a tím, že ministr spravedlnosti má diskreční pravomoc k prodloužení jejich práce po dosažení tohoto nového věku odchodu do důchodu, Polsko zavedlo neoprávněnou diskriminaci na základě pohlaví a také porušilo nezávislost soudnictví a neodvolatelnosti soudců podle článku 19 lomeno 1 smlouvy o EU. 19. listopadu 2019 soudní dvůr vydal předběžné rozhodnutí týkající se nezávislosti nově vzniklé disciplinární komory při nejvyšším soudu. Soudní dvůr uvedl, že polský nejvyšší soud musí sám posoudit, zda tato nová disciplinární komora je nezávislá a také uvedl několik přesných aspektů, které je třeba přitom zohlednit. 5. prosince polský nejvyšší soud na základě kritérií vytyčených eh, eh, Soudním dvorem EU rozhodl, že disciplinární komora nejvyššího soudu nesplňuje požadavky eh, práva EU na nezávislost soudnictví a tím pádem není v souladu s evropským ani národním právem. Zaznamenali jsme řadu reakcí od polských orgánů, které kritizovaly rozhodnutí nejvyššího soudu. A v tomto ohledu chci zdůraznit, že respektujeme eh, respektování rozsudků, které uplatní rozhodnutí o předběžné otázce je, to je klíčová věc pro jednotnou aplikaci evropského práva. Pokud jde o disciplinární řízení, komise 10. října 2019 rozhodla, že e, e, vlastně Polsko povolá k soudnímu dvoru v souvislosti s novým disciplinárním režimem. Komise se především domnívá, že ten nový disciplinární e, režim neposkytuje dostatečné záruky na ochranu soudců před politickou kontrolou jejich soudních rozhodnutí rozhodnutí. Situace je i nadále závažná. Navzdory rozhodnutí Soudního dvoru o předběžné otázce a navzdory rozsudku Nejvyššího soudu běžní soudci, eh, kteří eh, uplatňují tyto rozsudky, eh, jsou vystaveni kázeňským řízením a ta disciplinární komora nadále funguje. A tento vývoj eh, znamená riziko eh, nevratného újmy pro soudce, eh, kteří vlastně podléhají rozhodnutí té disciplinární komory, která přitom ale byla shledána jako nikoli nezávislá. Další pokračování práce disciplinární disciplinární komory v souladu s dalšími kázeňskými řízeními vlastně zmrazuje eh, polské soudnictví. Eh, polští soudci kteří eh, pokládají předběžné otázky soudnímu dvoru, jsou tím zvláště postiženi. Z těchto důvodů včera komise rozhodla, že předloží žádost o eh, dočasná opatření v souvislosti s probíhajícím řízením, tak aby soudní dvůr pozastavil fungování disciplinární komory nejvyššího soudu. Tato opatření jsou naléhavá a nezbytná v tomto konkrétním případě. Komise je připravena nadále vést dialog s Polskem o situaci právního státu ve snaze dospět ke konstruktivnímu řešení těchto otázek. Další důležitý nedávný vývoj se týká návrhu nového zákona, který upravuje fungování soudnictví. Momentálně se toho projednává v polském parlamentu. Návrh právního předpisu se dotýká otázek, jako je nezávislost soudnictví, dál, což dále zvyšuje obavy komise v této oblasti. Proto 19. prosince jsem zaslala dopis polskému prezidentovi, předsedovi Senátu a Sejmu a polskému premiérovi právě na téma tohoto eh, návrhu zákona. Komise připomněla, že je ochotna spolupracovat s polskými orgány na posilování právního státu. Chceme spolu s nimi hledat řešení. V dopise jsem vyzvala polské orgány, aby konzultovali Benátskou komisi Rady Evropy, pokud jde o tento nový návrh zákona. A aby vyzvali státní orgány, aby se ještě neřídili tím novým zákonem, než proběhnou všechny potřebné konzultace se zúčastněnými stranami. Zdůraznila jsem, že jakékoliv změny zákona musí splňovat požadavků, které jsou součástí evropského právního řádu a nesmějí vést k dalšímu zhoršení situace právního státu v Polsku komise vítá, že eh, předseda Senátu Eh, požádal Benátskou komisi o stanovisko. Benátská komise navštívila Polsko 9. a 10. ledna a má um, vydat stanovisko k návrhu zákona. Komise je připravena konstruktivně jednat a je v pravidelném kontaktu s polskými orgány ve snaze najít konstruktivní řešení. Děkuji mnohokrát. Σας ευχαριστώ κυρία Děkuji mnohokrát paní komisařce. Dostáváme se k řečníkům za jednotlivé politické frakce. Za skupinu EPP paní Mecola na minutu a půl. Děkuji. Polsko má místo v srdci EU. Polsko eh, je bíjícím srdcem EU. Když se Polsko připojilo do EU, znamenalo to, že skončilo pět desetiletí eh, útisku. Byla to naděje pro Polsko i pro celou Evropu. Polští občané jsou evropskými občany a polští soudci jsou evropští soudci. Tím, že jsme členským státem Evropské unie, tady znamená, že si užíváme práv, ale také neseme zodpovědnost. Je to jako brát a dávat. Eh, sdílíme teď historii a musíme sdílit také budoucnost. A právě kvůli této sdílené budoucnosti nemůžeme eh, mlčet, když eh, je právní stát ohrožen v Polsku nebo kdekoliv jinde. Nemůžeme mlčet, eh, když voličská většina je využívána jako zámenka pro ospravedlnění něčeho, co spraveditelné není. Nemůžeme mlčet, když polská justice je ohrožována. A mlčet nebudeme. Výraz právní stát není jenom fráze, která by neznamenala nic. Znamená to svobodu, znamená to rovnost, znamená to práva. A konečně to znamená Evropu. Bez ochrany právního státu eh, je tu riziko, že naše smlouvy se stanou jenom pěknými slovíčky na mm, draze vytištěném papíře. A bez skutečně nezávislého soudnictví nemůže existovat právní stát. Než toto bude označeno za nějaký stranický manévr, eh, ráda bych řekla naprosto jasně. Eh, zastat se nezávislého soudnictví a soudců ehm, tak, aby mohli fungovat bez strachu, to není útok na polský stát nebo mm, útok na polské občany. Jde tady o ochranu evropské cesty a o ochranu polských občanů. A konečně dovolte, abych vzdala hold eh, mm, odvaze polských mm, soudců, kteří jsou dnes mezi námi. Nenecháme vás na holičkách. Nenecháme Polsko na holičkách. Nenecháme Evropu na holičkách. Děkuji. Herzlich. Thank you very much, dear colleague. Děkuji. Eh, vážená kolegyně, další řečník je pan López Aquilar. Děkuji, pane předsedající paní místopředsedkyně Jourová, pane komisaři Reindersi. Dnes jsme si v sídle Evropského parlamentu vyslechli dramatické svědectví polských soudců eh, a státních zástupců, lidí z masa a kostí, kteří opravdu měli slzy na krajíčku, když nám popisovali situaci, popisovali nám jak eh, trpí vlastně dopady své eh, práce, když se snaží hájit evropské právo. Za dva eh, roky eh, jsme zaznamenali hned tři legislativní eh, iniciativu ze strany většinu v polském sejmu. A žádná demokracie nerovná se jenom většinová vláda. Neznamená, že když dostanete většinovou podporu, že můžete začít potlačovat pluralitu. Polsko je velká země, má velkou rozlohu, velké množství obyvatel, přistoupilo v roce 2004 a o zřízení e, Polska ještě předchází první francouzské ústavě z dob revoluce a dnes tedy parlament má oprávněné obavy ze situace právního státu v Polsku a vrací se to do naší rozpravy. Na problémy poukázal soudní dvůr ve svých rozsudcích, kde se tedy říká, že ta disciplinární komora, která eh, doplňuje nejvyšší soud, je v, v rozporu s listinou základních práv Evropské unie, která je ale také závazná eh, i pro Polsko. A tedy ten vzkaz je jasný. Je třeba říct, říci polským soudcům, státním zástupcům i všem advokátům, kteří v neděli manifestovali v Polsku, že v tom nejsou sami. Nejste v tom sami. Evropský parlament podporuje nezávislost soudnictví, základní práva a demokracii a v Evropském parlamentu vyžadujeme, aby komise navázala přístup k evropským fondům na plnění základních práv a ochranu právního státu. Děkuji. Děkuji a mění kolega Šimečka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající. Můžete být ujištěn, že se tady děje něco velmi vážného se eh, soudci, kteří jdou do ulice a protestují. Ano, je to vážná situace. Máme tady vládu ve členském státu, kdy eh, eh, tato vláda provádí zastrašování proti závislým soudcům a snaží se mm, mm, je kontrolovat politicky. Víc než 40 z nich Mnozí z nich jsou tady. Ti byli předmětem disciplinárního opatření, eh, opatření a švavým kampaním. Dovolte mi, ehm, abych jasně řekl, že tento způsob eh, útlaku eh, pro následování nezávislých ehm, soudců je bezprecedentní eh, v historii Evropské unie. A pokud tato nová legislativa bude schválena, tak se může stát, že budou vyhazováni soudci, mm, s, nebudou moci dělat rozsudky. To znamená jasnou výzvu pro myšlenku Evropské unie mm, jako společenství založené na společných hodnotách. Bohužel v článku 7 ehm, dosud Rada mm, jednala velmi vágně. Byl bych rád, kdyby komise se zabývala touto žádostí prozatního opatření, ale národní vlády nemohou odkládat svou zodpovědnost, když jde o ochranu evropských hodnot, protože, jak bylo řečeno, polští soudci jsou evropští soudci a protože situace v Polsku je evropským problémem a bez nezávislého soudnictví nebude žádná Evropská unie. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo paní Reintke. Děkuji, pane předsedající, vážení kolegové. Byla jsem také eh, jednou z těch, kteří měli to potěšení a čest eh, dnes hovořit se zástupci eh, polských soudců, advokátů a právníků. A jedna věta byla vyřešena na tomto setkání, která na mě udělala velký dojem a chtěla jsem ji tady v parlamentu zopakovat. Jeden ze zástupců řekl,